gracias. Seguimos con el orden del día y pasamos a las declaraciones del Consejo y de la Dámy a pánové, budeme pokračovat podle pořadu jednání. A to jsou prohlášení Rady a Komise ohledně víceletého programu na léta 2010 až 2014, ohledně prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, takzvaný štokholmský program. Jménem Rady paní Ask.